So, ladies uh, and gentlemen, um, Dámy a pánové, počkáme ještě dvě minutky, protože po obědové přestávce, jak se zdá, nedorazilo ještě dost členů výboru. Nicméně mi dovolte, abych zde uvítal skupinu návštěvníků na schůze výboru INTA. Za prvé je to delegace z Jordánska, jsou to eh, poslanci, členové eh, jordánského parlamentu vedení místo předsedou parlamentu panem Sulemanem Al-Sabnem. Děkuji vám vítám vás srdečně na schůzi výboru a přeji vám všechno nejlepší. Za druhé, je tady také skupina mladých lidí z Bono, kteří se také chtějí seznámit s naší prací. I vás srdečně vítám na schůzi výboru INTA. Takže eh, ještě minutka, deset minut po třetí už opravdu začneme. Gut. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dámy a pánové, vážení kolegové, tak oficiálně zahájíme naše zasedání odpoledne. Náš první bod je bod 15. Bude tady zástupce lotyšského předsednictví, budeme s ním hovořit o tomto pololetí, o úspěších a o tom, čeho bylo dosaženo v oblasti politiky mezinárodního obchodu. Jsem rád, že mohu přivítat parlamentní státní tajemnici pro záležitosti EU, ministerstva Lotyšska, ministerstva zahraničních věcí. Jsem rád, že je opět mezi námi. Srdečně vítejte. V posledních šesti měsících jsme měli mnoho záležitostí na stole. Připomínám otázku pravidel dovozu, otázku finančních podpor Ukrajině, dále pokrok při vyjednávání různých obchodních dohod TTIP s Japonskem, dále otázky VTO, usnadnění obchodu, dále environmentální zboží, samozřejmě legislativní záležitosti, eh, ochranné nástroje, při obchodování a dále otázky obchodování s produkty, které mohou být také využívány k provedení trestu smrti. Otázka transparentnosti pro nás byla důležitá a v otázce TTIP jsme se posunuli trochu dále. Také mandát TISA bychom chtěli zveřejnit. Co nás trochu bolí, je nepodepsání umluvy k transparentnosti. S tím souvisí také odpovídající umluvy OSN. To budeme muset ještě jednat s radou, abychom zjistili, jak postupovat dále. Takže je tady opravdu velký rejstřík různých eh, otázek a nyní si dovoluji vám předat slovo. Děkuji, jsem ráda, že jsem opět zde. Dámy a pánové, je mi opravdu potěšením, že jsem dnes na schůzi výboru INTA, abychom hovořili o obchodních záležitostech. Pro nás těch šest měsíců prvního lotyšského předsednictví v Radě Evropské unie bylo velice intenzivním a velmi ceným e, zážitkem a zkušeností. Od ledna, kdy jsem tady byla, abych předložila naše cíle pro lotyšské předsednictví jsme se významně zaměřovali na to, aby Evropa byla konkurenčně schopnější, digitálnější a angažovanější a tudíž, aby přinášela konkrétní výsledky evropským občanům. S potěšením mohu říci, že lotyšské předsednictví přineslo dobré výsledky. Dosáhli jsme dohody u důležitých věcí, jako je Evropský fond pro strategické investice. Dále další důležitá záležitost Evropská záruka pro mladé lidi a ve věci praní špinavých peněz. Důležité jednání byla zahájena o jednotném trhu telekomu a čtvrtém železničním balíčku a tak dále. Díky úzké spolupráci s Radou, komisí a parlamentem jsme eh, byli schopni zdůrazňovat, že konkurenční Evropu je třeba budovat na ambiciozních obchodních dohodách a že rozhodnutí Evropské unie by našim občanům měla být transparentní. Během lotyšského předsednictví jsme dosáhli pokroku u nejkomplexnějších obchodních jednání ve světových dějinách. Pokud jde o rozhodování, pak jsme projevili nebývalou úroveň transparentnosti. Dnes se blížíme k ukončení lotyšského předsednictví a ráda bych nastínila, čeho jsme dosáhli ve vnější obchodní politice Evropské unie. Nejprve mi ale dovolte, abych velice ocenila konstruktivní a vytrvalou práci ze strany členů výboru INTO v tomto období. Váš vstup byl zásadním a nápomocným k tomu, abychom udržovali ambice na vysoké úrovni během probíhajících multilaterálních a bilaterálních obchodních jednání. A také to bylo posilou pro legislativní práci v Radě. Vážení členové výboru, dámy a pánové, hospodářská krize dokázala, že obchod nebyl nikdy tak důležitý pro ekonomiku Evropské unie, jako je tomu nyní. Obnovení obchodní a investiční strategie Evropské unie se poprvé diskutovala na úrovni ministrů v rámci nového institucionálního cyklu. Zaměřujeme se na tom, abychom zvýšili konkurenční schopnost Evropské unie tím, že budeme uzavírat nové obchodní a investiční dohody a že maximálně budeme využívat ekonomický potenciál již dokončených obchodních dohod Evropské unie. Asi se všichni shodneme, že obchod a investice jsou velice mocné nástroje pro tvorbu růstu a zaměstnanosti v Evropě. Asi 31 milionů pracovních příležitostí v Evropské unie což dělá více než 14 celkové zaměstnanosti, závisí na tom, jak prodáváme do zbytku světa. Toto číslo stouplo o dvě třetiny od roku 1995 díky tomu, že se rozšířily vývozy Evropské unie. V průměru každá další miliarda exportu podporuje dalších 14 tisíc pracovních příležitostí v Evropské unii. Proto mi dovolte, abych se nyní zaměřila na multilaterální obchodní záležitosti, které význačným způsobem přispívají ke globálnímu ekonomickému prostřednictví. Předsednictví plně podporovalo eh, silný multilaterální obchodní systém na základě pravidel tím, že usilovalo o další pokrok u mnohostranných jednání Světové obchodní organizace. Zajistili jsme, že pokračovala úsilí, aby se podpořil pokrok v rámci agendy rozvoje z Douha tím, že jsme usilovali o realizaci rozhodnutí z Bali, včetně ratifikace dohody o posílení obchodu a tím, že jsme také přispěli k včasnému ukončení pracovního programu po Bali. Během předsednictví rada také vyzvala Evropský parlament, aby schválil dohodu o posílení usnadnění obchodu, protože hlavní cíle této dohody jsou zjednodušit celní řízení a zajistit, že obchodní toky budou maximálně hladké a předvydatelné. Podle odhadovaných eh, ukazatelů usnadňování obchodu OECD, komplexní realizace všech opatření, s nimiž dopada, dohoda počítá, by snížilo celkové náklady na obchodování o 10 v rozvinutých zemích a o 13 až 15,5 v rozvojových zemích. E, můžeme očekávat významný prospěch. V tomto ohledu doufáme, že vnitřní postupy pro ratifikaci této dohody budou dokončeny ještě do eh, konference VTO na úrovni ministrů v Nairobi. Je to důležité rozhodnutí, že totiž nejenom přispíváme k lepšímu eh, pohybu zboží přes hranice, ale bude to také pozitivním impulzem pro další jednání v rámci agendy pro rozvoj z Doha. Neformální rada pro obchod v Rize přispěla ke konstruktivnímu dialogu v procesu po Bali. Ministři obchodu vyjádřili svoji velkou podporu pro ukončení eh, kola v Doha. Rovněž vyjádřili podporu pro úsilí generálního ředitele a zaveda eh, Světové organizace obchodu dosáhnout konvergence mezi členy VTO, tak, aby bylo možno dokončit kolo eh, agendy pro rozvoj z Doha do eh, konference, desáté konference ministrů v Nairobi. Tato zasedání, stejně jako Rada ministrů obchodu 7. května, potvrdila velkou politickou podporu pro rozvoj pracovního programu po Bali zdůraznilo aktivní úlohu v Evropské unie při hledání řešení, aby se nalezl realistický přístup. Další důležitý proces, který je spojen s posilováním více multilaterálního systému obchodování, jsou e, přístupová jednání do VTO. Jsme velice potěšeni, že vyjednávání o přístupu Kazachstánu byla dokončena minulý týden a čeká se ještě na formální schválení návrhu přístupového balíčku. E, plus k multilaterálním jednáním podpořili jsme také uzavření dohody o obchodování se službami, dále dohodu o ekologických zbožích a finalizaci deklarace ministrů o dohodě v oblasti informačních technologií. Takže dámy a pánové, teď se dostáváme k bilaterálnímu obchodu. Je tady významná bilaterální dohoda nebo dohady, jejíž příkladem je Jižní Korea. Během třetího roku od eh, vstupu v sílu dohody o volném obchodu vývozy Evropské unie motorových vozidel do Koreje stouply o 90 Investice Jižní eh, Koreje v Evropské unii významně stouply od 13 miliard v roce 2010 na 18 miliard v roce 2012. Rovněž bych se nyní ráda věnovala jedné z hlavních eh, bilaterálních obchodních a investičních priorit během lotyšského předsednictví, myslím transatlantické partnerství. Jsme velmi rádi, že během našeho prezident, prezident předsednictví tato Eh, jednání dostala nový impuls. A nebylo to jenom u stolu vyjednávání, ale také se to týká transparentnosti a zapojení zainteresovaných stran a veřejnosti. Rovněž jsme spokojeni tím, že tady probíhal trvalý pokrok během druhých, posledních dvou v kol jednání na technické úrovně ve všech třech pilířích. Je to přístup na trh, eh, eh, za legislativní spolupráce a pravidla. Důležité je také pokračovat v práci, aby se zlepšovaly příležitosti pro malé a střední podniky. Například v Lotyšsku. Malé a střední, střední podniky poskytují více než 50 celkové vývozní hodnoty do Spojených států. I tak ovšem mnohé malé a střední podniky Evropské unie mají potíže potíže s tím, aby vyvážely na trh eh, ve Spojených státech, což by mohla řešit právě dohoda TTIP. E Je možné dosáhnout významných výsledků ve vyjednávání o TTIP e teprve tehdy, jestli až budou ehm, evropské instituce opravdu spolupracovat a budou mít širokou společnou vizi a budou na mysli nejlepší zájmy Evropské unie. Proto bychom se měli vyvarovat toho, abychom našim partnerům vysílali smíšené signály ohledně toho, o co EU v, tom, v těchto jednáních vlastně jde jsme přesvědčeni, že patřičná řešení lze najít i u těch záležitostí, okolo nich vznikla široká diskuse. Lotyšské předsednictví je nadále přesvědčeno, že reformovaná ISDS v transatlantickém eh, obchodním a investičním partnerství představuje přidanou hodnotu. Význačná úpráce byla provedena v rámci našeho předsednictví, aby se invest, reformovala mechanismus ochrany investicí. Rada posiluje, pos, posuzuje také e, dokument o reformě ISDS, kterou předložila komisařka paní Malmströmové výboru INTA v květnu a pokládá to za významný základ pro vyváženou reformu, kterou by přijali všechny strany. Investiční pravidla by neměla nepatřičně omezovat práva Evropské unie nebo členských států regulovat ve veřejném zájmu takové záležitosti, jako je zdravotnictví, bezpečnost, ochrana spotřebitelů, životní prostředí, ochrana dat a podobně. Je tady jasná eh, konvergence názorů ohledně toho, že právo upravovat věci legislativně, musí být patřičně obraženy v dohodě. My jakožto předsednictví jsme vždycky byli toho názoru, že úspěšné ukončení transatlantického partnerství přinese hospodářské výhody a posílí naše společně sdílené dohody, hodnoty došlo k významným zlepšením v komunikaci s veřejností. Jsme ale přesvědčeni, že obavy a někdy dokonce trošku nepřátelský postoj v rámci veřejného mínění je třeba řešit prostřednictvím informovanosti a otevřeného dialogu. Členské státy EU a všechny evropské instituce tady musí sehrát svou úlohu. Vážení členové výboru, dovolte mi nyní, abych se zmínila několika slovy o některých dalších významných vyjednáváních v oblasti obchodu. Jak všichni víme, dosa- bylo dosaženo významného pokroku v těchto jednáních s Větnamem a Japonskem summit mezi Evropskou unii a v Japonském na konci května v Tokiu eh, poskytl potřebný impuls pro usnadnění vyjednávání a intenzifikaci našeho úsilí, abychom dosáhli ambiciozní dohody, zejména pokud jde o přístup na trh a veřejné zakázky. Také vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Větnamem vstoupily do intenzivní finální fáze a předpokládáme, že jednání budou dokončena ve velice blízké budoucnosti. Je proto důležité dále rozvíjet naše obchodní vztahy s jihovýchodní Asií. Jak eh, řekla paní komisařka Malmstromová během samitu ASEANu, existuje tedy potenciál pro prohloubenou spolupráci jak na bilaterální, tak i regionální základně. Eh, nadcházející summit mezi EU a Čínou poskytne příležitost pro revizi vyjednávání o komplexní dohodě o investicích mezi EU a Čínou. Eh, zdůrazňujeme naše ambiciozní cíle co do transparentnosti, eh, spolehlivé legislativy, trvalé udržitelného vývoje a přístupu na trh. Aby se řešily problémy, s nimiž se setkávají evropské podniky na čínském trhu, Prvním významným krokem v našich vztazích by mělo být právě uzavření dohody o investicích. Vážení kolegové, než e, se dostanu k závěru, dovolte, abych se stručně zmínila o jedné z významných priorit lotyšského předsednictví posilování obchodních a ekonomických vztahů s našimi východními partnery lotyšské předsednictví. V úzké spolupráci s, komisou, s komisí uspořádalo první schůzi o obchodu na úrovni ministrů v rámci východního partnerství. Ministři obchodu z EU se sešli se svými protěžky z Armenie, Azerbajdžanu, Bělorusy, Gruzie, Moldovy a Ukrajiny a vyhodnotili příležitosti a výzvy pro rozvoj úspěšné obchodní dimenzi v partnerství ehm, prozatímní uplatňování hlubokých a komplexních dohod o volném obchodu již přináší výsledky. Například v případě Moldovy jsme viděli, že v roce 2014 vývozy do, Moldovy stouply o 3% a dovozy z Moldovy o 20%. Uplatňování DCFTA představuje komplexní program reform tak, aby Moldova a Gruzie se přiblížily k Evropské unii. Je důležité zajistit, aby ten se nestrácelo tempo reform v těchto zemích a aby obě země měly hmatatelné výhody z obchodování s Evropskou unii. Eh, rovněž je naléhavě zapotřebí reform na Ukrajině. Memorandum porozumění eh, nastínilo politický program spojený eh, s novým makrofinančním programem pomoci a to podpoří program reform, o který jde ukrajinským orgánům a chtějí ho uskutečňovat v široké oblasti širokých oblastech. Summit EU s Ukrajinou znovu potvrdil, že dočasné uplatňování DCFTA s Ukrajinou začne 1. ledna 2016. I ta schůze ministrů o veřejného s východním partnerstvím a také summit východního partnerství zdůraznil význam dalšího rozvoje úspěšné obchodní dimenze ve východním partnerství jakožto zdroje růstu a při, pracovní příležitosti. Členské státy potvrdili svůj svoji připravenost pracovat na posílených, ale diferenciovaných obchodních vztazích s každým z těchto partnerů. A nyní v neposlední řadě mi dovolte, abych eh, rychle zmínila legislativní záležitosti. Ráda bych zdůraznila velice dobrou spolupráci mezi evropskými institucemi, což vedlo k rychlému přijetí přepracovaných eh, eh, zákonných opatření při, pro dohled a pojistná opatření pro dovody textilních mm, zboží a dalších produktů země, ze zemí, které nejsou členy VTO. Byly tady dva návrhy, které jsme převzali od partnerů nárůst našeho tria od italského předsednictví. My jsme na tom pokračovali v intenzivních diskusích s radou. Za prvé, prvky legislativního návrhu na ustavit unijní systém pro samocertifikaci eh, eh, odpovědných dovozců minerálů z oblastí konfliktní. O tom se hovořilo v radě a také v rámci expertní skupiny komise. Chceme poděkovat parlamentu za jeho práci a za pozměňovací návrh, které prohlásil hlasoval. Parlament a rada budou muset i nadále úzce spolupracovat na této věci. Za druhé, během našeho předsednictví jsme rovněž měli velice intenzivní diskuse v rámci rady ohledně nařízení, které zakazuje obchod s určitými zbožími, které by se dalo, mohla použít pro které mm, smrti, mučení nebo jiné mm, nehumání, kru, kruté a ponižující zacházení. A těšíme se na to, že se dozvíme, jak se na to dívá parlament. Vážený pane předsedo, vážení členové, my pracujeme i nadále dále a ta mm, intenzivní práce bude pokračovat i po našem předsednictví. Velice se těšíme, že budeme i nadále úzce spolupracovat s parlamentem a konkrétně s výborem INTA a zaměřovat se na výsledky, abychom nadále zlepšovali schopnost Evropské unie přinášet výsledky v globálním měřitku. A lotyšské předsednictví by proto rádo popřálo veškeré úspěchy našim kolegům v Lucembursku. Ještě jednou vám děkuji, že jste nám pomohli, abychom vedli tento velice ambiciozní obchodní semestr a děkuji vám za pozornost. For addressing us, uh, the... Děkujeme.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 dotazy a připomínky a za to, že jste vyslovili své názory a obavy k některým hlavním eh, záležitostem. Jsem vděčná za příležitost zodpovědět tyto dotazy a mohu vám podrobněji říci o tom, čeho jsme dosáhli. Pak je tady věc, která přesahuje náš termín práce v radě, jak víte, nebylo možné u všeho dosáhnout úplného pokroku, protože jsou opravdu věci, které se předávají od předsednictví k předsednictví. Ale zase jsou některé oblasti, kde bylo dosaženo konkrétnějších výsledků a ty bychom mě chtěli převést do podoby hmatatelných ekonomických výhod. Většina otázek se týkala TTIPu a proto bych od toho začala. Dovolte mi zdůraznit, že se nejedná jenom o obchodní dohodu, která má velký potenciál pro obě ekonomiky, ale že je to také dohoda, která posílí naše strategické partnerství se Spojenými státy. A to byla perspektiva, z níž jsme sami jako lotyšské předsednictví dívali na tato jednání. Samozřejmě, abychom těch očekávaných ekonomických přínosů dosáhli, musí to být dobrá a ambiciozní dohoda. Čili eh, než abychom všechno dosko dokončili, měli bychom hlavně eh, hledat co nejlepší systém, než to dokončíme, aby to potom bylo také funkční. Pokud je o ISDS, jak už jsem řekla předtím, my máme za to, že dokument koncepce o IFDF, kterou předložila komisařka Milstromová, je dobrým základem pro další práci na vyvážené reformě a týká se hlavních obav, které jsou spojovány se systémem ISDS. V tomto kontextu jste se ptali také na CETu. Já, já si myslím, že si musíme uvědomit, že tady diskutujeme o dohodě, dohodě CETA, která vlastně už byla uzavřena. Tudíž jediný způsob, jak řešit některé omezené a konkrétní otázky, se může odehrávat v rámci právního procesu a to se dá dělat v míře, na kterou přistoupí kanadská strana. Čili my si myslíme, že opravdu tato dohoda je zkrátka věc uzavřená. A pokud je o transparentnost, pak opravdu asi nejdůležitější ehm, tématem v těchto posledních šesti měsíců byla právě transparentnost. A já jsem velice hrdá na to, že bylo dosaženo zásadního pokroku co do transparentnosti. A e, vyjednávací návrhy EU jsou k dispozici na internetu spolu s řadou dalších informací o těchto jednáních. A nedávno i několik eh, europoslanců eh, řeklo, že opravdu získali přístup ke všem dokumentům, o které měli zájem. Tudíž transparentnost je klíčovým kritériem, abychom mohli jít dál. Lotyšské předsednictví eh, celou dobu Eh, přikládalo velkou eh, větší význam v zapojení sociálních partnerů, občanské společnosti, nevládních organizací a proto transparentnost je důležitá. Je důležité, aby občané měli větší význam, transparentní přístup k informacím, abychom mohli vést skutečně diskusy a abychom objasnili všem zainteresovaným priority Evropské unie. Já jsem osobně velice přesvědčena, že transparentnost je důležitá i v jiných eh, obchodních jednáních. Myslím si, že vždycky by to byl dobrý obecný princip protože zapojení občanů, nevládních organizací, sociálních partnerů, to může pouze posílit naše stanoviska a může nám pomoci nalézt nejlepší řešení a dosáhnout nejlepších dohod i s jinými státy. Proto doufám, že v budoucnosti dosáhneme ještě významnějších úspěšných výsledků co do transparentnosti. TTIP je dobrým začátkem a už tady vidíme dobré výsledky. Teď se dostávám k dalším otázkám, které jste položili. Dohoda s Ukrajinou a východní partnerství jako takové. Pokud je o Ukrajinu, nemáme důvod si myslet, že stanovisko Rady se změní. Rada je přesvědčena, že a Ukrajiny s Ukrajinou vlastně se začíná uplatňovat od začátku ledna. A i na samitu v Rize jsme viděli velkou podporu vlastně myslím, že všichni se vyjadřili v tom, že opravdu by se to mělo stát od 1. ledna. Ale musíme také vzít v úvahu eh, nedávný ruský návrh. A my tady hovoříme o jednáních s nezávislým státem, s Ukrajinou. Čili třetí strana může být zapojena do diskusí, aby něco vysvětlila, ale nemůže mít právo veta nebo nic podobného. Proto eh, trilaterální jednání EU, Rusko, Ukrajina, ODC, FTA je něco, co vítáme. To je linie i komisařky Manstromové na trilaterálních jednáních, přičemž jasně říká, že žádná třetí země nemá možnost požadovat nějaké změny v eh, do obchodních dohodách, která EU uzavírá s obchodními partnery. Čili my sami přece nebudeme sebe spochybňovat. To je důležité. Ptali jste se také na východní partnerství a obchod se zeměmi východními partnerství. Myslíme si, že tady je veliký potenciál pro užší obchodní vztahy i s Gruzií, Moldovou a podobně. Samozřejmě, že si můžeme navzájem pomáhat v situaci, kdy e, existují nějaké sankční režimy, e, například sankce vůči Rusku. Vidíme zcela jasně cestu vpřed. Musíme dále implementovat DCFT a tady je potenciál, aby se tak dělo. Už jsem zmínila, jak můžeme například těžit z takovýchto dohod s Moldovou a jinými zeměmi východního partnerství. Teď se dostávám k Ázii a konkrétně k Číně. Na to se ptal pan Lange. Já plně souhlasím, že je třeba udělat více, abychom podpořili naše spolupráce s Čínou. Už je to nedílná součást mnoha strategií růstu evropských podniků. Znamená to přístup také ke komplexní dohodě o investicích, aby se rozšířily obchodní investiční vztahy mezi EU a Čínou. Ekonomický model v Číně samozřejmě představuje určité složité problémy, ale je nepochybně v našich zájmech, abychom usilovali o zdravý a dlouhodobý vztah s Čínou. Pokud jde o status tržní ekonomiky, pak můžeme začít uvažu- vyjednávat na základě návrhu komise o trhu v Číně. A pak se bude moci vyjasnit, jaké jsou právní dopady eh, pro eh, pro podepsání protokolu s Čínou o přístupu na trh. Dále. Pokud jde o přístup Evropského parlamentu k informacím o všech, ke vše, o všech probíhajících obchodních jednání. Určitě rada bude i nadále všechno posuzovat, jakýkoliv požadavek, který vznese Evropský parlament pokud půjde o jinak utajované informace, včetně směrnic k vyjedn- pokynů k vyjednávání. Ale jak už jsem řekla, obecně platí koncepce transparentnosti. Bylo to hodně dotazů. A teď přišly legislativní záležitost s konfliktní minerály. Rada velice intenzivně na tom pracovala během lotyšského předsednictví, jak je vám dobře známo. A charakter eh, tohoto, eh, této záležitosti se projednával s radou a je tedy obecný, obecná schoda s tím, co navrhla komise. Během našeho předsednictví jsme dosáhli všeobecného přístupu i k řadě dalších věcí například eh, vyloučit eh, z regionálního usnesení eh, kovy recyklované, dále pokud jde o těžební těžbu, pak přechodná opatření a o to, abychom za účelem tohoto nařízení rozlišovali mezi zlatem jakožto kovem a zlatem, které je pokládáno za minerál, pokud ještě neprošlo rafinací. E, to tedy byly hlavní diskuse, které jsme v radě vedli. Dále na nástroj pro mezinárodní veřejné zakázky, nebo veři, zakázky. E, komise ve svém pracovním plánu poznamenala, že návrh bude pozměněn v tomto roce a to tak, aby se postupy jednodušily a termíny aby se zkrátily a aby se také snížil počet faktorů při e, e, realizaci. Čili až budou ty pozměňovací návrhy, bude se o tom jednat v radě a pak by se to mohlo dokončit. Dále e, modernizace nástrojů na ochranu obchodu. To musí být samozřejmě vyvážené a musí to být ku prospěchu všech zainteresovaných stran v Evropské unie. TDI, tedy bude se i nadále jistě projednávat v radě a komise může nabízet, navrhovat změny tak, aby se současné názorové rozdíly vyřešily mezi členskými státy. A není žádným tajemstvím, že takové názorové rozdíly někdy existují u TDI. Trade Defense Instrument. A ještě bych také rychle zmínila, úmluvu OSN o mezinárodním obchodním právu. Rada vedla velice obšírné diskuse k této záležitosti, zejména pokud jde o energetiku. Nicméně zapotřebí více času, abychom dospěli ke společnému rozhodnutí. Čili eh, úmluva je eh, otevřena signatářům a Unie se může kdykoliv připojit. Myslím si, že stojí za to, abychom se snažili o společné rozhodnutí. A to je také důvod, proč Lotyšsko zatím ještě nezvažila možnost, aby se k té úmluvě připojila individuálně. Tady bych patrně, patrně skončila. Ještě pokud je o Latinskou Ameriku, víte, že se konalo zasedání rady, kde se pochopitelně jednalo i o tomto obchodu. a nepochybně dojde k dalšímu pokroku. Jak už jsem říkala, vlastně tady to začíná a obchod je určitě jedna z nejdůležitějších, nejvlivnějších možností, jak dále rozvíjet naše ekonomiky a přispívat k rozvoji, který pocítí naši občané. Vážení členové výboru, dovolte mi, abych vám znovu poděkovala za vaše zapojení, za vaše odborné znalosti, které se nám poskytly během těchto šesti měsíců lotyšského předsednictví. Nedosáhli bychom výsledku bez efektivní spolupráce mezi radou a parlamentem. Jsem si jistá, že tato velice úzká spolupráce bude pokračovat a že Rada i nadále bude pracovat na všech těch záležitostech, o kterém jsem zmínila a že se zahájí práce na dalších. Těším se tedy na spolupráci i v budoucnosti a Rada vždycky je připravená ke kvalitnímu a úzkému dialogu s výborem INTA. Ještě jednou vám děkuji e, také za sebe, paní státní zatajenice, mi dovolte, abych vám poděkovala. To byla opravdu velice dobrá spolupráce. Vždycky jsme, kdykoliv jsme se mohli na vás obrátit. Kom. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Takže vážení kolegové, teď se dostáváme k bodu 16. To je první diskuse ohledně rozpočtu na příští rok. Víte, že 27. května komise předložila návrh rozpočtu na příští rok Samozřejmě je zcela jasné, že ty politické významné body, zvláště v oblasti obchodu, budeme chtít eh, tedy probrat v rámci INTA, zvláště z hlediska trvale udržitelného eh, zaměstnávání a růstu. Takže myslím, že jsme všichni zajedno, že obchodování přitom bude nebo může hrát důležitou roli. A teď, co se týče rozvoje rozpočtového řízení, tak myslím si, že by bylo smysluplné, abychom pohovořili s generálním zpravodajem rozpočtového výboru. Je to náš kolega José Manuel Fernández. Já jsem rád, že je zde mezi námi a že nám umožní se seznámit s hlavními body tohoto rozpočtu na rok 2016. Srdečně vítejte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem také velmi rád, že jsem tady. Přicházím hlavně proto, abych si vyslechl vaše rady. Tak, abychom mohli mít co nejlepší rozpočet v rámci mezí, které rozpočty mývají vždy. Takže my jsme vydali směry 11. března 2015, to znamená jednak s bodem zaměstnanosti, podporou malých a středních podniků a dále za třetí podpora podnikatelství nebo podnikatelského ducha v angličtině 3E. Takže tím chceme podpořit konkurenceschopnost Evropské unie a chceme také zajistit interní solidaritu. A tady politika soudržnosti je důležitá. Připomínám, že ve většině členských států politika soudržnosti hraje různé role a přispívá k inteligentnímu růstu, k výzkumu. Další priorita je také externí solidarita a samozřejmě také bezpečnost, přistěhovalectví Evropská unie nemůže zapomínat na to, co se děje kolem Evropské unie. Přes skutečnost, že často zapomínáme, že jsme největšími dárci na světě. Vycházíme z principu, že Rada a komise budou dodržovat své závazky, to znamená, že budou dodržovat víceletý finanční rámec komise a parlament. Musí zajistit flexibilitu která je zakotvena v víceletém finančním rámci. Zvláště tady musí být možnost využívat marže pro nepředvídané události. Dotržet závazky to znamená také zaplatit dluhy. Je neuvěřitelné, když hovoříme o problémech plateb, což je vlastně logický důsledek závazku. A tady jsme dospěli k dohodě s radou a komisí. Jde o to, aby neproplacené faktury v roce 2016 nebyly vyšší než 2 miliardy. Připomínám dále, že komise předložila svůj návrh ohledně draft budgetu 27. května. Tento rozpočet bude mít určité specifikum, protože dohoda, ke které jsme dospěli z hlediska eh, strukturálního investičního fondu což je známé jako Junckerův plán. Takže tato dohoda bude mít dopad na marže například. Také dojde k snížení škrtů z hlediska horizontu 2020 a CF místo 6 miliard, to bude pouze 5 miliard. Takže jsme eh, vlastně na tom vydělali v rámci té 1 miliardy eur. 23. června se eh, přijme tato zpráva na rozpočtovém výboru, pak bude trialog a na plenárce to bude v červenci. V září se budou předkládat pozměňovací návrhy. V půlce září se přijmou tyto stanoviska a usnesení bude v říjnu a do 30. září se budou překládat pozměňovací návrhy na rozpočtovém výboru, pak 28. října se bude hlasovat na plenárce a 29. a 28. listopadu se eh, toto zavře. Co se týče tohoto návrhu, který byl předložen 27. května z hlediska makrofinanční pomoci, z hlediska grantů a závazků, tak tam došlo k navýšení o 2%. Z hlediska plateb je to 7,3%. Pak jsou tam další náměty, hm, další témata, které s tím souvisejí, ale je to například garanční fond pro SVEČ. A co se týče závazku a plateb, dochází k navýšení o 78 v této oblasti. Dále, nástroj partnerství. Tam máme 6 závazek a 15,6 platby. Cílem je zajistit internacionalizaci, zvláště malých a středních podniků. Tam jsou velmi důležité programy a také do toho vstupují strukturální fondy. A samozřejmě, že mm, z toto hlediska je důležité také počínání jednotlivých členských států. Zatím vám děkuji a vím, že mm, na INTA máte experty, znalce, hlediska rozpočtové problematiky. kteří dokáží definovat vaše priority a předat je rozpočtovému výboru. Děkuji. Děkuji, kolego Fernandesi. Ano, ty experty tady skutečně máme v INTA, jsem tomu velmi rád. Máme tady kompetentní kolegy INTA, kteří jsou schopni prosadit zájmy INTA v parlamentu. A nyní dávám slovo panu Belge, který je naším zpravodajem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený zpravodaj, kolegové, dnes večer budeme mít společné zasedání rozpočtu a ekonu a tam eh, budeme hlasovat o dohodě ohledně EFSI. To nebylo jednoduché. Komise původně zvolila tu nejjednodušší cestu a eh, vlastně udělala dohodu s radou. Proto jsme my měli velmi obtížné východisko v rámci parlamentu, ale zachránilo se to, co se dalo zachránit a v konečném efektu eh, jsme obhájili rozpočet parlamentu. Já mám zkušenost několika let s těmito obtížnými vyjednávacími procesy. Ale když máte čtvrtý a pátý trialog a končíte v 8 hodin ráno po 13 hodinách jednání, tak eh, opravdu eh, na pozadí těchto zkušeností mohu jenom vyjádřit obrovský respekt a uznání našim vyjednavačům z hlediska výsledků, které byly vygenerovány. Samozřejmě hm, došlo došlo k určitému poškození některých programů, jako je CEF anebo Horizon 2020, ale přesto je to tedy pozoruhodný výsledek. Samozřejmě to platí také pro komisi a radu, tedy z hlediska tohoto rozpočtu 2016. A byl to, byla to také určitá výstraha z hlediska komise a rady, aby eh, do budoucna lépe vyjednávali s parlamentem z hlediska této společné dohody. Co se týče globální Evropy, z hlediska INTA si musíme uvědomit, že obchodní politika je čím dál důležitější nejenom v pracovním programu komise, ale také z hlediska zaměstnanosti a růstu a i z hlediska čísel tato obchodní politika zaznamenala zvýšení zájmu také z hlediska přípravy těch jednotlivých postupů a na základě zprávy také účetního dvora jsme zaznamenali zlepšení z hlediska um, vyřešení některých tarifních otázek. A co je zásadně důležité, je, abychom um, naléhali na navýšení prostředků z hlediska obchodní politiky odpovídajících služeb. To implicitně Eh, také mm, zahrnuje prostředky z hlediska vyjednávání dohod a také mm, uplatňování těchto dohod. A samozřejmě musíme brát potaz také závazky jednotlivých členských států. Je tedy nutné toto zajistit také proto, abychom aktualizovali situaci, aby monitorovací skupiny mohly fungovat a mohly jak si zajistit větší profesionalizaci těchto dohod a hlavně, abychom eh, byli aktuálně informováni. Co se týče Eurolat, to je dále parlamentní schromáždění nebo celá. tam eh, důležitou roli sehrály různé dobré iniciativy a dobré přístupy, které jsme zaznamenali. I z hlediska těch business center v Indii a Azii tam jsme také diskutovali o jejich významu, to je důležité i z hlediska obchodních dohod se zeměmi Latinské Ameriky. Jak zajistit, aby když se dosáhne takové dohody, jak zajistit, aby to bylo zajímavé také pro malé a střední podniky, aby docházelo k odpovídající profesionalizaci a internacionalizaci z hlediska služeb informace a těchto příslušných služeb, protože to je zásadní podmínka pro to, aby tyto dohody skutečně dosáhly těch dopadů účinků, které si přejeme, zvláště z hlediska rozvoje těch infrastruktur v těchto zemích. Takže Aid for Trade a příslušné eh, prostředky jsou nesmírně důležité právě z hlediska těchto zemí a to musíme zohlednit v těchto příslušných vyjednávacích eh, procesech. Děkuji, pan Sadia. Uh, thank you. Děkuji. Já bych učinila ještě několik připomínek, spíše se to týká komise. Za prvé, máme takovou situaci, že probíhá celá řada bilaterálních eh, jednání a máme už celou řadu bilaterálních dohod. Například se podíváme na Mexiko a Tunisko, tam odstartujeme další dohody. Na druhé straně ty zdroje se nezměnily takže si klademe otázku, zda z hlediska těchto četných jednání a vyjednávání, zda jak si můžeme vystačit s těmi stávajícími zdroji, nebo je nutné rozšířit zdroje v DG Trade. A druhá otázka je s tím spojena. Když se podíváme na diskusy ohledně politických priorit a bereme to vážně, tak v budoucnosti Nejde jenom o to, abychom položili něco nového na stůl, ale jde také o to, abychom silněji kontrolovali aplikaci. Eh, pan Belge už o tom hovořil. Je tady nutnost zajistit implementaci těchto obchodních dohod, provázet tuto implementaci, podporovat ji a zajistit také kontrolu ohledně adekvátního uplatňování, ale to vyžaduje zdroje. A také my chceme pokračovat v implementaci. To je naprosto jasný bod. A když například budeme hovořit o Kolumbii nebo Peru, tak to není konec, když podepíšeme tyto dohody Naopak eh, musíme se zabývat také implementací těchto dohod a musíme se podívat na to, jak toto podborovat. Pan Belge hovořil také o tom, jak vycházet ze zprávy účetního dvora z hlediska advokátních prostředků, jak postupovat z hlediska impact assessment. I to musí být zohledněno důrazným způsobem v rozpočtu, tak abychom mohli korigovat případný vývoj. Takže, pane Bögen, možná ještě eh, dvě připomínky. Co se týče jaksi postačujících zdrojů, to je důležité téma. I v minulosti eh, komise eh, se tím zabývala. Je to samozřejmě otázka také mikromanagementu tohoto rozpočtu. Eh, komise v podstatě by měla vědět přesně, kolik pracovišť potřebujete, ale já si pamatuju, že jsme měli pana Likanena, to byl finský komisař, který eh, prováděl reformu eh, komise a chtěl v podstatě rozšiřovat pracoviště. Nakonec to skončilo neúspěchem nebyl dostatek pracoviště k dispozici, nebylo to možné. Takže mm, není to jednoduchá záležitost, musíme se poučit také z historie. A to, co jste řekl pan Zahradil ohledně otázky obchodování a rozvojové politiky, Víte, že to je velmi zajímavé. V Eurolatu jsme měli velmi zajímavé mm, ohodnocení také kolegů z, lidi, z Nicaraguje, kteří mm, vlastně vyhodnocovali mm, rozvoj těchto dohod s Latinskou Amerikou a poskytl nám dokument o diferenciaci, který byl lepší než to, co jsme měli ze strany evropských institucí. Takže mm, tady je otázka, jak je to realizovatelné. Eh, mm, jsme svými závazky tak svázáni, že mm, nemůžeme již intenzivněji a podrobněji tyto otázky zpracovávat. Já jsem si také eh, je toho, že trochu pro, jistím, tím, že trochu pro, provokuji my jsme hovořili o nástrojích eh, spolupráce z hlediska rozvoje, ale když se podíváme na všechny tyto oblasti a zvláště na to, co se děje na jihu Evropy, tak eh, já se nedomnívám, že zásadní diskuse ohledně používání rozvojových eh, plánů a programů po roku 2020 není nezbytná. Ne. Já myslím, že musíme hovořit o projektové orientaci, musíme se zabývat tím, jak zajistit eh, jak si dostatek dárců, dostatek prostředků, eh, tak, aby se společnosti v těchto zemích mohly rozvíjet, aby lidé z toho něco měli. A eh, víte, že často dáme jedno euro a deset euro opustí tu zemi. Takže musíme o tom jednat, musíme toto konzultovat, zda bychom neměli některé prostředky profilovat jinak tak, abychom byli schopni dostat těm jednotlivým výzvám. Bylo by dobré, kdyby parlament se také k tomu mohl eh, nějakým způsobem vyjádřit. Pane Böge, to mohu zcela eh, podpořit a budeme se tím zabývat v souvislosti s, eh, se strategií obchodní politiky. Já doufám, že komise eh, tuto strategii brzy předloží a eh, myslím si, že opravdu se tím musíme zabývat. Otázka zdrojů. Tady k tomu může něco říct Peters Handel. Předávám mu slovo. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji Eh, panu Fernandesovi a panu Begemu za jeho vstupy. Ve svém minulém životě jsem byl mluvčím komisaře Likanena, ale teď tentokrát nebudu komentovat, eh, co můj bývalý komisař v minulosti řekl nebo neřekl. Co se týče zdrojů, ehm, která byla otevřena, mm, vy, pane předsedo, pan Bega, jste upozornili na velice kritické eh, věci. My máme eh, velice plný vědnavací program a vidíme, že nové vlaky, jak si přijíždějí do tunelu, máme vlnu implementací. A pokud budeme optimisty, tak koncem příštího roku možná bude muset následovat implementace šesti dohod ve více než 30 nových zemích, řada z nich v Africe, které budou vyžadovat velice intenzivní práci, se týče implementace našich dohod a nakonec jednání obchodních dohod je v pořádku, ale je to o tom, aby tyto uh, dohody fungovaly v praxi. Další věc, kterou zmínil také Evropský účetní dvůr minulý rok, je význam e, toho, co i komise je schopna udělat, co se týče posouzení věcí, které navrhuje, které úzce souvisí s balíčkem lepší regulace, který nedávno přišel z komise. To jsou všechno oblasti, kde my, stejně jako jiné služby komise, budeme dělat všechno, e, co budeme naší moci, ze zdrojí, které máme, pokud chceme, aby obchod mm, přispíval k růstu a pracovním místům, musíme hledat způsoby, jak co nejlépe využívat zdrojů. Už z tohoto důvodu jsme, musíme rozhodovat o prioritách, musíme e, se zaměřovat na to, co budeme dělat a často jsme opatrní o něk, vůči novým strukturám, jako je Trade Watch. Mnoho z těch potřeb, které by potenciálně sloužily, jež spadají do stávajících kroků s dialogem s občanskou společností, jako sok kapitole pro udržitelný rozvoj v různých obchodních dohod. A pokud bychom si měli vybírat, tak bychom zdůrazňovali komunikaci, informování, aktivní účast lidí v diskusích o obchodních dohodách. Ty dohody, které jsme, které eh, jsme byli svědkem v souvislosti s TTIP v poslední eh, roce, 18 měsíců, a ta komunikační stránka by byla důležitou prioritou. Ehm, my vždycky eh, se budeme snažit eh, dělat, co eh, je možné v rámci zdrojů, které máme, CDG Trade a nástrojem partnerství, který je také důležitý nástroj toho, jak rozšířit toho, co děláme na třetí země a podporu implementace našich obchodních dohod. Děkuji. Děkuji, pane Fernandez. Děkuji. Musíme připomenout, že rozpočet Evropské unie je malý rozpočet. Ano, je to 1% HDP, 55 miliard euro přibližně. Rozpočet USA je 20% HDP v USA. Ale je to důležitý rozpočet. Pro administrativní výdaje máme jenom 6% v tomto rozpočtu. To znamená, 94% rozpočtu je určeno na investice. Měli bychom to říkat často, protože to, co teď právě říkám, ukazuje, jaká je zde přidaná hodnota tohoto rozpočtu. Je to rozpočet, kde rubrika 3, to je bezpečnost, je přesně stanovena. Máme tam navýšení na hranice. Myslím si, že u Řecka Řecka a Itálie je to 150 milionů eur. Tam došlo k zvýšení u Řecka a Itálie, pokud si to pamatuju dobře. Takže v tomto okruhu 3 došlo k navýšení, také budeme eh, mobilizovat nástroj eh, flexibility. Tady musím říct jednu věc. Dojde k určitému zvýšení, ale pozor, já hovořím o návrhu rozpočtu komise. My musíme ještě počkat eh, na stanovisko rady. Jak bude vykládat rada tento návrh? Eh, jak to bude interpretovat rada? Často eh, rada dělá nevysvětlitelné škrty, které jdou i proti těm kompromisům, proti závazkům a proti deklaracím, které samotná rada činí a proti prioritám, o kterých rada tvrdí, že jsou jejími prioritami. Takže pozor, eh, my musíme vyčkat na to, jak si bude tento návrh vykládat rada, ale normálně v tomto malém rozpočtu se rada snaží snížit tento rozpočet, zvyšovat marže a dále se snaží nedat tam dost peněz na platby a proto máme ty problémy s neuhrazenými fakturami. Okruh 3. Tam máme navýšení o 12,6 v závazcích a e, v platbách navýšení o 9,7 Znovu opozorňuji, je to rozpočet komise. A když to zdůrazňuji, tak tím chci dát najevo, že mám určitou naději z hlediska interpretace na úrovni rady. Teď okruh čtyři. Tam je navýšení o 5,6 závazcích a u plateb o 28,5 Takže to je jasná priorita. Je to vidět i na opravném rozpočtu, hlavně na té pětce. Je to jednoznačná priorita z hlediska přistěhovalectví ochrany hranic. Já Doufám, že rada bude mít stejné priority. Uvidíme, jak si to bude vykládat. Je to rozpočet, který nemá skutečné vlastní zdroje, ale to je jiná debata. Je to rozpočet, kde 85 rozpočtu pochází z národních rozpočtů, což je problém. Měli bychom i nadále pracovat na tom, abychom měli skutečné vlastní zdroje. A teď otázka dluhu, který máme a který bychom neměli mít, protože když se podíváme na smlouvy, tak bychom neměli mít dluhy, ale neproplacené částky, tak eh, to je samozřejmě problém roku 2015. Koncem roku budeme mít 20 miliard neproplacených úhrad a roku 2016 doufáme, že budeme mít za rok 2007 až 2013 jenom 2 miliardy neproplacených částek. Jsou tady určitá pravidla, která nám činí problémy s takzvanými RAL. Souvisí to také s politikou soudržnosti. Tato politika má také cíly v oblasti výzkumu, inteligentního růstu. Máme tam to pravidlo N plus 3, což někdy vede k těm problémům z hlediska RAL. To znamená to, co ještě musí být eh, proplaceno, vypořádáno. V této práci dále pokračujeme a jsem si jist, že budeme mít potíže při vyjednávání, ale máme stanovený cíl, chceme obhajovat priority, které jsou stejné jako vaše priority. Také v návrhu rozpočtu, o kterém se Eh, bude hlasovat 28. června na rozpočtovém výboru a pak na plenárce, tak doufám, že se prosadí silná pozice parlamentu na obhajobu růstu, zaměstnanosti, bezpečnosti a také proto, abychom vyřešili ty vnější problémy, které máme zvláště v středomořské oblasti. Ta Externí solidarita a interní solidarita je nutná, musíme využít stávajících programů a samozřejmě dodržet víceletý finanční rámec, protože co chceme? My chceme, aby se dodržel víceletý finanční rámec. Nechceme nic víc. A chceme také využít kompromis flexibility, protože my jsme přijali nižší víceletý finanční rámec protože do tohoto víceletého finančního rámce jsme dali flexibilitu. Je tady jedna nová věc a rada o tom nechce mluvit, ale eh, my jsme to využili také v rámci EFSI. A sice jsou to ty marže. Nevyužité marže, nevyužité rezervy. A v rámci víceletého finančního rámce na rozdíl od toho období do roku 2013 nevyužité marže za jeden rok eh, budou vloženy do celkových marží a mohou být využity na konkrétní politické záležitosti. Jde o to, abychom efektivně využívali tyto marže a abychom efektivně využívali flexibilitu. Například v okruhu 3, o tom jsme již mluvili, vzhledem k tomu, že tam není stanovena marže, tak využití nástroje flexibility je možné. Ale my máme například marže pro ty pilotní projekty a pro některé přípravné akce. Takže to je jeden z cílů, který budeme obhajovat. Někdy je to neuvěřitelné. Já někdy cítím, že parlament spíše obhajuje parlamenty a růst, nebo více obhajuje růst, než ti ostatní, kteří by tak měli činit a někdy je to v rozporu s tím, co bylo napsáno a někdy je to v rozporu s těmi deklaracemi, které zaznívaly. A víte, že často tyto deklarace zaznívají na závěr summitu, a jsou to tedy deklarace rady. Děkuji. Ganz herzlichen Dank, Herr Fernandes. Srdečně děkuji, pane Fernandes. A nyní um, musím říct, že mě vždy fascinující, jak náš výbor pro rozpočet, naše práva, naše politické představy, eh, tedy za ně bojuje proti eh, nesnadným partnerům, jako je rada. Rada často má nové nápady, co všechno by se mělo financovat, na druhé straně nedává k tomu prostředky. Dovedu si představit, že to je tvrdá práce a náš příspěvek Ehm, my přispět tedy k, rozpo, eh, k vývoji rozpočtu parlamentu a mm, doufám, že se nám podaří postoj parlamentu prosadit srdečně. Děkujeme. Návrh našeho zpravodaje pana BG eh, pak ehm, bude projednán v červenci příštím zasedáním parlamentu pak se dostáváme k bodu 17. Vstup přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě e, s Kolumbií a Peru. A tady dám nejprve slovo zpravodaji, stálemu zpravodaji pro Ekvador panu Šolcovi. Děkuji, pane předsedo. Několik dnů po eh, summitu EU CELAC, který se zabýval také obchodními otázkami, především obchodními otázkami, tak bych navrhoval, abychom se dnes eh, zabývali navrhovanou rezolucí o vstupu Ekvádoru. Předtím, než eh, udělám specifické návrhy k té rezoluci, tak stručně um, zmínit stávající um, stav jednání. Jednání s Ekvádorem ze strany Evropské unie bylo v červenci roku 2014 uzavřeno, tedy před rokem téměř. Tehdy ta dehoda 12.12.2014 byla parafována. Dojednaný text je nyní předmětem mm, dolaďování právnického překládu, překladu, pak následuje podpis přijetí. Tento proces, i když tedy se podíváme na tento proces, tak je jasné, že teprve začala, je nepravděpodobné, že bohužel, i když to trvá už rok, do léta letošního roku eh, to, to skončí. Výbor pro všechny tři strany, Evropskou unii, Peru, Kolumbii a Ekvádor, se předpokládá na eh, konec června. Evropský parlament poté, když bude pokračovat tento pozitivní vývoj, tak v roce 2016 může parlament udělit svůj souhlas chci říci za druhé, že když už nemáme GSP plus pro Ekvádor od prvního 1. tohoto roku, tak jako kolegislátor společně s radou máme provizorní eh, vysazení tarifů na vzájemné základě po přijetí nařízení eh, zastavení tarifu. Ta zůstane v platnosti z pravidla dva roky s předpokladem ratifikace, než Ekvádor prakticky eh, eh, dokončí vstup k eh, dohodě Peru o Kolumbie. Je to tedy podmíněné zmrazení cel a z naší strany vyžaduje zodpovědný přístup k další ratifikaci. Cituji nyní um, um, zhoršení podmínek by vedlo k ekonomickým ztrátám a ekologickým škodám. Vzhledem našeho podílu v procesu sehráváme důležitou roli při propagování práv pracujících slušných pracovních podmínek a ochranu životního prostředí v globálním dodavatelském řetězci. Budeme usilovat o lepší aplikaci mm, mezinárodních eh, sociálních ekologických standardů, principů, závazků především OSN, eh, OECD, ILO a další ekolo- dohody o životním prostředí v celém globálním dodavatelském řetězci. To byl cit, citát ze společného prohlášení G7 z června tohoto roku. Když si poslechneme ten citát, tak to není, nejsou nutně zástupci ehm, kteří jsou známí k svým kritickým postojem. Přesto jsem chtěl tento citát uvést, mm, protože účastníci samitu, kteří nesou zvláštní odpovědnost za jednání v Evropské unii vůči třetím zemím, tedy našim partnerům, tedy um, konkrétně jmenovali především vůči obchodním partnerům, kteří nejsou na stejném vývojovém stupni, co se týče průmyslové, ekonomické výkonnosti, jako Evropská unie nebo další státy G7. Proto není překvapivé, že ehm, předpokládané rezoluci také aspekty udržitelného sociálního eh, rozvoje budou zmíněny a chci je zmínit, protože je jasné, že my jako Evropská unie máme odpovědnost, aby obchod nebyl jenom volný, ale také férový pro všechny v těchto obchodních vztazích. Neznamená to jenom snižování cel, ale také Ehm, podmínky pro posilování práv pracujících, ochranu spotřebitelů, ekologické eh, cíle v, ve společenském rozvoji, mm, v obchodních dohodách, mm, také dosahování udržitelných rozvojových cílů a ochranu životního prostředí. 28 eh, členských zemích i v partnerských zemích, jako je Ekvádor. A já se domnívám, že my jako parlament bychom měli jasně formulovat, právě protože jde o tento pro přístupný proces, přístupový proces, že Ekvádor je na správné cestě. Rozvoj a růst Ekvádoru je inkluzivní, přispěli k snížení bídy v zemi, bylo dosaženo toho, že rozdíly v příjmech, disparita mezi chudými a bohatými byla výrazně redukována ve srovnání s dobou před 10 až 15 lety a je tam e, rostoucí střední vrstva, která je důležitá především pro posilování malých středních podniků v národních ekonomikách. E, když se podíváme na nedávná čísla Světové banky, tak mm, mm, bída v Ekvádoru v letech 2006 až 14 klesla na 20-25 a extrémní bída na 7,7 Takže to je velice pozitivní trend. Proto věřím, že právě podepsaná dohoda mezi EU, Peru a Kolumbií, i naší odpovědností, abychom nepodkopali tento vývoj Ekvádoru, ale aby ta země byla i nadále schopna pokračovat v tomto vývoji. To znamená vstup Ekvádoru ke stávající dohodě Peru, Kolumbie, EU musí jasně říci, že Ekvádor nesmí být znevýhodněn znevýhodněn. Evropský parlament byl v čele těch, kteří eh, se zasazovali o udržitelný rozvoj, jenom ekologický, ale i sociální v zahraničních ekonomických vztazích. Proto chci ještě jednou eh, připomenout pozici parlamentu z 12., kdy byl souhlas s dohodou mezi Peru a Kolumbií. Jasně ukázalo, že oba partnerské státy, kteří tehdy uzavřeli tu dohodu, také eh, měli eh, transparentní, kontrolovatelný a především závazný závazno, závazné právní eh, podmínky, co se týče pracovních práv, ehm, ekologických práv. Obě vlády, Peru i Kolumbie, tehdy um, ehm, da, eh, předložili akční plány pro udržitelný rozvoj a začali je realizovat. I letos ve výboru. Ta jsme se již zabývali eh, různými aspekty realizace této cestovní mapy a doufám, že i nadále budeme se intenzivně tímto zabývat, protože to je určitý předpoklad nebo byl pro souhlas Evropského parlamentu s obchodní dohodou Peru-Kolumbie s Evropskou unii a já věřím, že jsme um, že především mm, vzhledem tomu, že se mění podmínky v, v Kolumbii a Peru, a což platí i pro Ekvádor. Ekvádor podepsal tu dohodu. Mělo to velice komplexní ekonomické rámcové podmínky pro další ekonomický rozvoj díky změněným globálním regionálním um, obchodním agendám. Ekvádor eh, podléhá eh, i složitým zájemným podmínkám mm, jaksi měnových vztahů, dolar, EU a další měny dalších zemí, jako je Čína. Tomuto, eh, na toto musíme brát ohled. A proto chci, abychom té rezoluci Evropského parlamentu ty změněné ekonomické eh, rámcové podmínky mm, zohlednili a přesto mm, ten úspěšný vývoj v Ekvádoru, co se týče životního prostředí, pracovních podmínek, posílení sektoru malých podniků, a jako předpoklady pro úspěšného rozvoje hospodářství Ekvádoru, tak aby byly zde vedeny také závazky všech investorů v Ekvádoru, zajišťování odpovídajících eh, právních podmínek investiční činnosti Ekvádoru, aby byly tedy závazně přijaty. Chci říci, že co se týče pracovních práv, mm, tak Eh, sice přijali všech os, ratifikovali všech osm základních norm e ILO, ale současně ne všechny normy eh, eh, skutečně mm, realizovali reálně, například úmluvu 28, 27. My jsme právě hovořili v monitorovací skupině se zástupci ILO a bychom se dozvěděli, jaká je přesná situace. Takže ze zkušenosti monitorovací skupiny chci uh, tedy toto mm, zmínit v té rezoluci. Mm, Ekvádor je jedna z zemí s největší diverzitou druhů, největší koncentrací nejrůznějších ehm, výzev ehm, pro biodiverzitu a je v našem zájmu toto zachovat. Musí tedy být v našem zájmu, aby Ekvádor, v Ekvádoru právě tato diverzita byla zachována. A je zajímavé, že v Ekvádoru je ministerstvo pro ochranu e, přírodního dědictví vy všichni znáte problematiku dětí, která právě se řeší, kterou řeší právě toto ministerstvo a hospodářské spolupráci s Ekvádorem, přístupem dostávající dohody o volném obchodu, tak právě tyto aspekty společenských a ekologických té bilanci, tak to musíme odpovědně přistupovat. To znamená, že nemůž, nesmí docházet k další půdní éroze, k dalšímu znečišťování vody. Musí být závazné na měřítka v rezoluci vůči ekonomickým aktérům z Evropské unie v Ekvádoru, aby mm, tyto aby tato, řešili tuto komplexní realitu. Také se domnívám, že stávající nebo vnější služba Evropské unie a komise sama um, by měla posílit koordinaci ekologické legislativy, poskytovat informace veřejnosti v zemi, aby mohla pokračovat v odpovídajících projektech, což by se týkalo i Galapágu a dalších oblastí. Evropská komise musí um, posílit princip um, corporate social responsibility jako závaznou povinnost. Na závěr k časovému plánu um, návrh rezoluce um, bude 13. 14. července, pak do 17. 7. Pokud to bude takto potvrzeno, bude čas na pozměňovací návrhy. V září potom bude druhá výměna názorů, ověření pozměňovacích návrhů a v plénu pak v říjnu bude tato důležitá rezoluce a také ovlivnění ratifikačního procesu tedy proběhne. Děkuji za pozornost, těším se na další nápady a náměty a názory kolegů. Děkuji, Helmute, za toto důkladné vylíčení stávající situace a za představení obsahu rezoluce. A nyní bude hovořit náš stálý zpravodaj pro Kolumbii a Peru. Kolega Fitas má slovo. Děkuji, vážený Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Šelci. To bylo velice vyčerpávající vysvětlení. Děkuji vám za veškerou vaši práci, aby, kterou vynakládáte na to, aby se Ekvádor stal součástí obchodní dohody, která už funguje pro eh, Kolumbii a Peru. Chci jenom připomenout, že Rozhodnutí bylo učiněno loni v červenci. Původně to bylo o Ekvádoru, o Bolívii, ale z určitých důvodů eh, pak eh, to nebylo podepsáno, ale Ekvádor poté měl za to, že by to bylo pro ně výhodné, aby dohodu s anskými státy podepsalo. A když některé politické skupiny tvrdí, že jsme donutili tyto strany země, aby to podepsali, tak to prostě není pravda. A tady je důkaz, protože Ekvádor měl za to, že ta obchodní dohoda s Evropskou unii pro ně znamená něco dobrého, proto oni sami žádali o možnost přistoupení. Rozhodně nikdo v Ekvádoru k ničemu nenutil. Byla to obtížná jednání, ano, to je pravda. Ekvádor měl možnost těžit z GSP+, ale to vypršelo koncem minulého roku. Tudíž zase obtížná situace pro eh, Ekvador, protože najednou mnoho podniků muselo začít platit hodně vysoké tarify. A my jsme si v naší politické skupině řekli, že by měla být možnost, abychom alespoň prozatímně zapracovali Ekvador do této dohody, aby nebyl nucen platit za tyto vysoké tarify. Jsem velice rád, že tomu, že k tomu dojde. A že to bude poměrně již brzy, jak doufáme, schváleno. Tato znáslavná cestovní mapa, tento plán, eh, my nejsme nějak moc pro všechny tyhle eh, cestovní mapy. Ovšem oni existují i u jiných obchodních dohod a proto se ani nebudeme stavět proti, protože takto zatím funguje s Kolumbií a Peru. Myslím si, že tady musíme si dávat dobrý pozor, zejména tady, aby přistoupení Ekvadoru neznamenalo, aby nevedlo k nějakému potom srovnávání, aby se pak různě to nesrovnávalo s tím, co v rámci dohody získala Kolumbie a Peru. Samozřejmě, že každá země je nějak jiná a okolnosti Ekvádoru jsou určitě jiné než okolnosti, které panují v Kolumbii a v Peru. To je pochopitelné. A myslím si, že toto je třeba hlouběji posoudit. Vláda Ekvadoru, jak vím, není moc ani pro, ani proti. Oni mají prostě pocit, že její eh, okolnosti, podmínky, v nich se nachází, jsou jiné než v těch dvou druhých zemích. Ale neměla by tady být nějaká velmi rozdílná situace potom eh, při stoupení, nebo v těch eh, podmínkách pro jednotlivé země, aby se to pak moc nesrovnávalo. Každopádně jsme moc rádi, že Ekvádor přistoupí k této obchodní dohodě. A jak řekl ostatně i pan zpravodaj, Doufejme, že se to bude řešit bez nějakých velkých obtíží. Doufáme, že to bude brzy podepsáno tady tato část eh, obchodní dohody týkající se Ekvádoru. A já jsem přesvědčen, že to bude prospěšné pro podniky v Ekvádoru, ale také ty, které působí v celé Evropské unii. A pane zpravodaji, určitě můžete počítat se mnou i s naší skupinou, že budeme v tomto duchu pracovat. Srdečné díky. A další řečník. A, a děkuji. Já bych chtěla pouze zopakovat, co tady bylo řečeno o cestovní mapě. Je to otázka jednocenosti a soudržnosti v našich vztazích s Anskou Eh, s tím společenstvím. V usnesení, které připrav, přijel Evropský parlament v roce 2012, hovořilo o anské komunitě států, ne konkrétně jenom o Kolumbii a Peru. A proto si myslím, že je velice důležité, abychom spolupracovali s orgány Ekvádoru a vypracovali cestovní mapu, která by zahrnula i Ekvádor. Myslím si, že tato cestovní mapa poskytuje příležitost ekvatorským orgánům, pokud se budou chtít angažovat jsou věci, které jistě vzbuzují jisté obavy. Byly také návštěvy ze strany ILO, byly technické mise, pak eh, posuzoval i výbor expertů některá eh, zásadní práva a pojedná, jak probíhá v Ekvadoru kolektivní vyjednávání, zejména u pracovníků ve veřejném sektoru. A tyto obavy si myslím je třeba eh, řešit a diskutovat s ekvadorskými orgány. Doufám, že to ne, ne, ne, doufám tedy, že budeme mít tři partnerské země, které to podepíší, ale nebylo by dobré, aby dvě z nich podepsaly cestovní mapa a třetí ne. Myslím si, že bychom měli mít stejný, jaksi férový přístup ke všem ukončen. Děkuji, pan Zahraděl. Děkuji, pane předsedo. My, jakožto skupina EKR, tradičně podporujeme každou eh, dohodu o volném obchodu obecně a konkrétně s Kolumbií a Peru. Proto pochopitelně vítáme i přistoupení Ekvadoru k, této, k tomuto obchodnímu uspořádání. A v zásadě ze tří důvodů, protože to zajistí přístup na trhy, dále to vytvoří stabilní a předvydatelné prostředí a pomůže to také podpořit a diversifikovat investice na obou stranách, na straně eh, Evropské unie i Anského společenství. Rovněž podporujeme abych tak řekla, dočasná uspořádání, což je nařízení GSP+, eh, plus, eh, které bude platit, dokud tato dohoda nebude plně uskutečněna. Samozřejmě bychom rádi zdůraznili potenciální přínosy výhody této dohody, ale zároveň musím říci, že nejsme zatím připraveni podpořit žádný požadavek, aby tady byla nějaká závazná cestovní mapa. My jsme proti tomu namítali i v případě Peru a Kolumbie. Proto bychom to nepodpořili ani v tomto případě, aby se tady vyvíjel nějaký tlak na ekvadorskou vládu, pokud jde o sociální, pracovně právní nebo environmentální zákony, jakožto předpoklad pro souhlas Evropského parlamentu. Samozřejmě, že ochotně budeme pomáhat stimulovat ekvadorskou vládu ke kongres, k pokroku v těchto oblastech pokud je o lidská práva, sociální, pracovně právní a environmentální eh, standardy. Ale pomáhat, povzbuzovat to automaticky podle našeho názoru neznamená, že budeme nastavovat nové eh, červené čáry, které by mohly ohrozit naše vztahy. Takže s touto výjimkou v zásadě se na to díváme velice pozitivně a těšíme se, že k tomu dojde a že eh, se nakonec toto setká se pozitivní reakcí Evropského parlamentu. Velice děkuji. Nikdo další se nehlásí, ale hlásí, prosím. Já se omlouvám, já jsem musela hlasovat v jiném výboru, ale i tak bych ráda poděkovala panu zpravodaji, byť mě mnohé ušlo. A moje skupina vlastně nebyla proto z dohodu eh, s Peru a Kolumbií a moc se nezměnilo na tom, co jsme proti tomu navíze, nabítalo. My jsme hodně pro spravedlivý obchod, teď se k tomu dostává ještě Ekvador. Já si nemyslím, že to, jak děláme dohody o volném obchodu, neplní opravdu kritéria férovosti a vzájemného prospěchu. Konkrétně, co se Ekvadoru týče, ráda bych eh, se zeptala komise, a mm, pokud je to ještě v rámci naší diskuse. Jak je to například eh, s otázkou cen banánů, protože to asi bude i problém pro pěstitele eh, banánů, pokud tam budou stejné tarify jako v případě per, per, peruanských a eh, kolumbijských banánů. Tak jak se to tedy řeší, te, tento problém? A dále za Ekvadorská strana něco nenamítá ohledně banánů, ale také eh, obchodu eh, s lang... Eh, and fairly uh, poor country will be able its, um, its infant industry. A vlastně je to v mnohem směru ještě teprve počínající odvětví a do značné strany do značné míry jim tady chybí, tedy takovéto dohody. Chtěla bych se ještě konkrétně zeptat komise, jak si představují udržitelnost obchodu a jaký bude dopad na vyjednávání, pokud vůbec tohoto hlediska. A pak pokud se cestovní mapy týče, myslím si, že to má konkrétní omezení. Zatímco my bychom opravdu potřebovali eh, kapitolu o eh, závaznou kapitolu o mm, udržitelném rozvoji. A myslíme si pořád, že toto jako i v těch předchozích zemích by byla správná cesta vpřed. Rozhodně takováto Eh, cestovní mapa vlastně eh, k tomu není správným prostředkem, ale kdyby to byla společná eh, cestovní mapa, minimálně by musela být závazná. Myslím si, že udržitelný rozvoj by tam být měl a to by závazné být mělo. Srdečné díky. Tady vidím nástupkyni po panu Leichtfriedovi, který se stal ministrem ve štýrsku pro cestovní ruch a nová kolegyně se tady rozhlíží, aby viděla, jak to vypadá na INTA. Srdečně vítejte. Otázka, jak se stavět k té cestovní mapě, si zasluje intenzivní diskusy. My máme tady příklad Kolumbie a Peru. Měli bychom se podívat, zda by se to mělo modifikovat, protože už máme určitou zkušenost. A také tady je možnost podpořit silněji některé procesy. Já mám na mysli teď například obchodování s květinami a banány v Ekvádoru. To je otázka podpory takzvaného fair tradeu, těchto projektů. A když se podívám na Kolumbii, tak je to problematika dialogu v otázkách lidských práv. Měli bychom se zamyslet, jak to přenést na Ekvádor. Nejde jenom o silnější požadavky, ale také je nutné podporovat jednotlivá opatření. Tady je bez pochyby eh, nutné konstatovat, že vítáme přistoupení Ekvádoru k této FTA z Kolumbii a Peru. Ty preference tady jsou, eh, takže myslím, že eh, se musíme také snažit, aby ten přechod proběhl dobře z hlediska ekonomiky, ale i aby ten sociální rozvoj byl posílen. A co se týče banánů, Víte, že eh, jsme měli určité problémy s kvotami ohledně Kolumbie a banánů. A komise se nakonec nezachovala příliš korektně. Takže je tu otázka, jak bude vnímat tuto otázku komise. Takže máme tady celou řadu otázek z hlediska komise. Paní Könlik za komisi má nyní možnost odpovědět. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát. A začínám od začátku, jak už jste říkal pan zpravodaj, pan Sus. Samozřejmě jednání byla ukončena už v červenci roku 2014 a protokol o e, přistoupení byl už také parafován. E, bylo to v prosinci 2014. Od té doby probíhají dvě věci. První je samozřejmě, že se to překládá do všech jazyků Evropské unie. V podstatě jsme už tento proces dokončili, ale čekáme ještě na závěrečné potvrzení dohodnutého textu. Zároveň s tím podnikáme konsultace s Kolumbií a Peru ohledně jejich eh, dohody nebo schody s přistoupením Ekvádoru. To probíhá. A jak bylo řečeno, je pravděpodobné, že to bude dokončeno ještě před tímto létem. Vyžádá si to ještě trochu eh, času, protože probíhají interní diskuse mezi těmito státy. Pokud jde o Kolumbii a Peru, tak oni naznačují, že jejich obavy se ani tak netýkají navrhované dohody s EU, ale změn, které by to vneslo do vztahu mezi nimi třemi mezi, v rámci ujednání, které mezi sebou mají. Jak už jsem říkala, o tomhle jednáme a doufáme, že se podaří dospět co nejrychleji k řešení. Momentálně také probíhá práce výboru pro obchod, teď v pátek se sejdeme a sejde se spolu s pod, pod výborem pro obchod a udržitelný rozvoj v rámci dané kapitoly. Nevím, co z toho vzejde. Samozřejmě, že budeme jednat o možnostech podepsání dohody a také, jak budeme dále sledovat kapitolu obchod a udržitelný rozvoj. Nyní samotný protokol to eh, už je samozřejmě na Evropském parlamentu. Až jde, bude jí souhlas Peru a Kolumbie, eh, aby se to zvážilo, tak snad bude dost času, aby se mohl posoudit protokol. Ale jsme rádi, že už teď eh, zpravodaj zahajuje tyto diskuse a zdá se nám to velice pozitivní protože nevíme, jak rychle vám dokážeme předat finalizovanou dohodu. Pokud je o výhody této dohody, o tom už se někteří přítomní zmiňovali. Momentálně provádíme studii o dopadu dohody na Ekvádor. Není to ještě hotové. Očekáváme, že první výsledky dostaneme někdy těsně před letní pauzou a budeme mít možnost tedy dokončit na začátku podzimu studii, čili mělo už by to tady být, až parlament dostane protokol. Ale už samozřejmě víme jednu věc a to už tady bylo zmíněno že pokud jde eh, o nařízení, eh, tak tady eh, GSP plus pro Ekvador pokračuje, což znamená, že ušetří ještě 200 milionů euro na, na celních poplacích. A to je tedy velice podstatná částka. A není to důležité jenom pro Ekvádor, ale také pro některá odvětví v Evropské unie. A samozřejmě už se hovořilo i e, v jiných případech, že obchodní e, dohody se týkají i jiných přínosů a také se mluvilo o banánech. Někteří už řekli, že v tomto případě se jedná o dohodu, kterou si Ekvador přeje. Nejenom kvůli GSP, ale také kvůli soudržnosti v regionu a stávající eh, regi- eh, of, of, of, dohodám. Také pak získají eh, dohody o volné obchodu s Evropské unie. A pro nás to znamená stabilní rámec. Někteří zmiňovali také hlavu kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, což je samozřejmě klíčové pro všechny tyto dohody v Latinské Americe. Ekvador již e, souhlasil s tím, že všechna ustanovení této kapitoly podepíše nevyjadřoval e, se k tomu, že by potřeboval nějakou flexibilitu během vyjednávání. A to snad bychom měli vidět jako něco pozitivního, že je tady ochota Ekvadoru se v této oblasti angažovat. A angažovanost je důležitá pro realizaci eh, příslušných ustanovení TST. A samozřejmě, že to hodně závisí na eh, spolupráci s zemí, s nimi jsme podepsali dohodu. Prohlášení Ekvadoru poukázávají na to, jak velký význam přikládají ochraně životního prostředí, pracovně, plán pr, právům pracujících a původních obyvatel. A myslíme si, že tedy eh, nám to pomůže zjistit, jaké můžeme mít společné věci na programu v těchto věcech, až ta dohoda bude Samozřejmě, že vstup eh, občanské společnosti bude pro realizaci velice důležitý. A i zde očekáváme pozitivní příspěvek ze strany Quebec Ekvádoru. Poslední poznámka, zase se to týká obchodu a udržitelného rozvoje. Samozřejmě, že to není jediné, nebo jediné dvě věci, eh, které, pokud je o angažovanost, která má doprovázet obchodní dohodu. Samozřejmě, že také je tady angažovaná s naší delegací, orgány a občanskou společností ve všech těchto věcech. Teď se dostávám k některým položeným dotazům. O těch banánech. Dohoda eh, obráží to, co máme v Peru a Kolumbii, i když je tady rozdíl ve stádiích implementace. Mechanismus stabilizace ve věci banánů, příslušné usnesení, to by se pak stahovalo i na Ekvádor, až bude stranou této dohody. Pak revize e, příručky k obchodu a udržitelnému rozvoji na to padla otázka, dotaz. Samozřejmě komise by chtěla, aby se to dodělalo a především bude přihlížet k implementaci. Nepředvídáme, nepředpokládáme žádné změny dohody. Tato dohoda samotná byla vlastně dokončena ještě předtím, než naopak byla dokončena příručka o obchodu a trvalé udržitelnosti. Toto je ale komise, kterou, to je politika, kterou i komise chce velice rozvíjet v budoucnosti. Určitě nám jde o to, aby se tady objevily nové aspekty i v této příručce o obchodu a udržitelném rozvoji. A určitě, až budeme o tom jednat s podvýborem po TST, i toto přijde na přetřes, jestli tady budou nějaké další iniciativy, zcela určitě jsme eh, otevřeni se tím zabývat spolu s našimi partnery. Děkuji. Srdečné díky, že eh, teď eh, se mi vyjasnilo, že i z hlediska té rezoluce ty jednotlivé stavební kameny musí také vyjasnit eh, otázku implementace, protože to je naprosto stěžejní okamžik prosazování, uplatňování těchto dohod. Takže se musíme přesně podívat na otázku, jak to vypadá na úrovni tohoto trade committee a subcommittee, co se tam přesně děje, eh, jak zajistí přístup k těm jednotlivým protokolům dále diskutovat o tom, jak bychom mohli podporovat evropskou iniciativu. I to by mělo být jaksi provázeno parlamentem, proto aby eh, došlo k pokroku a to díky společnému úsilí. To je důležité z hlediska otázky rezoluce a také toho, jak v budoucnosti doprovázet eh, jak si uplatňování těchto dohod a jak se vydat novými cestami. Ale nyní je na řadě pan Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Možná jste klepl e, e, řebíček na hlavičku. E, skutečně jde o to, abychom také vycházeli z toho, jak zohlednit všechny ty přístupy k zápisům, k protokolům. To je požadavek, který vždy vychází z jaksi z závaznosti a právních kroků. A to musí platit pro obě strany. Eh, zde se to týká Ekvádoru, ale musí se to týkat také Kolumbie a Peru, tedy obou těchto zemí, s kterými jsme uzavřeli tuto obchodní dohodu a musí to platit také pro Evropskou unii. Takže je tady otázka toho, zda tato rezoluce, která bude provázet tuto aktivitu, eh, neměla být nasměrována také na jednotlivé stakeholdery, eh, kteří vlastně budou pak vstupovat eh, do té implementace. Takže bylo by dobré tady se podívat na to, jak bychom mohli uspořádat tu implementační realitu. Takže mm, jste opravdu se dotkl té zásadní věci. Dopoledne už jsme měli diskusi ohledně Marrakeše, tedy dohody, umluvy z Marrakeše. Tam jsme se zabývali tím, jak to bude vypadat v budoucnosti. Jedná se o multilaterální eh, obchodní dohody, které vlastně budou závazné pro všechny subjekty a které ponechají ten ekonomický vývoj otevřený. Takže mm, nejedná se jenom o jednu stranu, Eh, tohoto vyjednání a musíme tedy mít na mysli obě tyto strany a musíme se přesně podívat na realitu v Ekvádoru, čeho bylo dosaženo, tak aby bylo možné moderně rozvíjet tuto zemi. Eh, víte, že to je stát, který má také domorodé obyvatelstvo. Jsou tady mm, zakotveny určitá pravidla, která platí v této zemi. A pak je tady hledisko životního prostředí, jaké nové možnosti se otevírají na tomto poli. Takže myslím si, že bychom měli přesně se zaměřit na tyto aspekty a já se těším na další spolupráci. Srdečné díky a to napětí stoupne, až budeme mít tvůj návrh rezoluce na stole. Budeme o tom hovořit 13. července, tedy na posledním zasedání před letní přestávkou. A nyní se dostáváme k bodu 18. Monitorovací skupiny. Vedle otázky rozvíjení těch obchodních dohod máme tady právě důležitý úkol těchto monitorovacích skupin, které mají dohlížet nad implementací. Takže máme nejenom Trade Promotion Authority, zvláště z hlediska TTIP. Víte, že to požadoval také kongres, který měl monitorovat ty jednotlivé skupiny. Takže my máme tyto skupiny, které dohlíží nad těmi standardy. Nejdříve Mexiko. Sovin má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano. Měli jsme e, schůzi monitorovací skupiny pro Mexiko 11. Bylo to při příležitosti návštěvy minister, mexického ministra hospodářství, obchodu v Bruselu přijel eh, na řadu jednání, konkrétně s komisí, sešel se s komisařkou Malstrem a by projednal eh, kroky, které probíhaly mezi Mexikem a komisí již dva roky, aby se modernizovala stávající dohoda volném obchodu s Mexikem. Využili jsme jeho přítomnosti k upřímné výměně názorů o tom, co se dělo a to jednání bylo poměrně zajímavé, protože e, vyjednávací týmy jednali s komisí a my jsme dostávali živé zprávy o jednání v daný den, které se uzavřely e, brzo. Využili jsme přítomnosti ministra, abychom posuzovali jak obchodní vztahy, tak stávající obchodní politiku Mexika, která je velmi aktivní. A bychom se blíže podívali na nedávné reformy v Mexiku v řadě klíčových sektorů ekonomiky, mm, což vytváří i příležitosti pro evropské firmy. s možností aktualizace dohody. Mexiko vyjednává, je součástí jednání o TTIP, jedná s Tureckem, s Jordánskem, mm, nedávno uzavřeli jednání s Pacifickou aliancí, což je Chile, Kolumbie, Peru a mm, využili to na to, aby měli páky na nás, aby nezmeškali důležitá jednání. Ministr velice mm, explicitně vyjádřil eh, touhu o zahájení jednání s námi, modernizaci dohody v souvislosti také s TTIP, aby nedocházeli k odklonění obchodu z Mexika po uzavření TTIP. CETA je na cestě k ratifikaci, což vytváří podmínky pro Mexiko, aby aktualizovali dohody s námi, což řekl upřímně, což je neobvyklé, protože většina mexických úředníků to takto výslovně neřekla. Ehm, prošli jsme hlavními reformami, především v energetice, které nedávno prošel, proběhly v Německu, velké programy veřejných zakázek, připravovaných v Mexiku, což by mohlo být pobídka i pro evropské firmy, aby byly aktivnější v Mexiku. Také mm, reforma telekomunikací, která poprvé ukončila historické monopoly v Mexiku a otevírá příležitosti pro um, americké a jiné společnosti, které toho i začínají využívat. Byla to velice informativní, upřímná schůzka a jeho návštěva mm, je kritická při finalizaci toho, mm, těchto uh, jednání a bylo to dokončeno minulý týden, bylo to oznámeno formálně na summitu EU Mexiko 12. června. Společná zpráva jako hlavní překážka modernizace dohody byla eh, vyřešena. Nyní komise finalizuje hodnocení dopadů a pak požádá o mandát komisi. Jednání by měla začít koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku. Děkuji. Nějaké komentáře? Není tomu tak, takže se zdá, že je pokrok pro perspektivu vytváření nových reformních vztahů. Japonsko 12. 5. s hlavním vyjednavačem panem Petričionem. Já jsem dostal informaci, že i tam bylo dosaženo pokroku. Zdá se pravděpodobné, že uzavření obchodní dohody EU-Japonsko by mohlo být dosaženo do konce tohoto roku. Kanada. Jednání bylo 3. 3. a 5. 5. byl hlavní vyjednavač pro CETA velvyslanec Kanady Evropské, při Evropské unii, pan Petičone, který byl hlavním, také hlavním vědnovačem s Kanadou, takže má před sebou spoustu práce. 15.6. včera tedy proběhlo další setkání pan ta, s Kanadou. Eh, pan Tafris tedy není, takže i vy jste tam byl včera. Ne, nemáme tedy další informace tomuto. Někdo další, kdo tam byl? Ne. Dobře. Myslím, že nic dalšího tam mm, neobvyklého tam není. Jinak by se k nám dostalo nějaké varování. Přecházíme k bodu 19. To je zpráva komise pro Evropskou radu investiční a obchodní bariéry 2015. Já dám slovo panu Surmilesovi. Děkuji a dobré odpoledne všem. Děkuji za tuto příležitost, abychom tady předložili eh, vlastně pátou zprávu o překážkách obchodu a investic, kterou přijala komise 17. března a předložila ji Evropské radě, k čemuž došlo také v březnu. Jako tomu bylo v předchozích letech, zpráva v první řadě poskytuje přehled probíhajících vyjednávání o obchodu a investicích. Dále e, se zmiňuje o hlavních e, překážkách obchodu a investic, které e, šest strategických ekonomických partnerů pořád udržuje. To Čína, Indie, Japonsko, Mercosur, konkrétně se to týká Brazílie a Argentiny, dále je to Rusko a Spojené státy. Od samého začátku eh, této vypracování zprávy o překážkách obchodu investic vždycky se vypracovávala v tomto rozsahu. Dále eh, třetí část eh, obsahuje oddíl, kde jsou nastíněny různé strategie, jak chce Evropská unie, nebo jak už se to snaží řešit. Hlavním cílem zprávy je poukazovat na politické úrovni na nejvýznamnější ehm, překážky a poukazovat také na nutnost je řešit soustředěným a ehm, dohodnutým způsobem. Proto se ve zprávě zaměřujeme pouze na nejdůležitější priority, pokud jde o přístupy na trhy. Zpráva vlastně doplňuje širší zprávu, kterou vypracováváme, a je to monitorovací zpráva protekcionismu. Tu také vypracováváme každoročně a tam je vždycky daleko podlobnější přehled těchto překážek v rámci širšího souboru zemí. Čili vlastně tyto dvě zprávy se vzájemně doplňují. Počet případů, které jsme zahrnovali do této zprávy je 28. Rusko je eh, první vlastně, protože tam je sedm případů eh, překážek obchodu, následuje Čína v šesti případy. Pak jsou tam čtyři překážky ze strany Brazílie a Indie a tři eh, pro, ze strany Argentíny a Spojených států. Japonsko je zvláštní případ. Překážky popisujeme i ve zprávě o probíhajících jednáních o FTA. Jsou tedy, je to tedy specifický nebariérový kontext překážek. Jsou je tedy ten seznam jiných než eh, tarifních překážek. Víte, co se bylo zasláno v, v prosinci 2014. To je tedy eh, geografická rozsah. Pokud jde o význam překážek, pak místní eh, obsah, SPS a také majetková pra- e, e, duši, právo duševního vlastnictví. Pokud je o požadavky na místní obsah, dobrým příkladem jsou diskriminační e, poplatky dom, a diskriminace pro výrobců ve velkých sektorech Brazílie. Pak je tady příklad z Ruska to je lokalizace osobních údajů. Požaduje se, aby se osobní údaje všech ruských občanů eh, ukládala a zpracovávala pouze v Rusku což eh, samozřejmě z hlediska systémového je trošku znepokojivé, protože některé jiné státy uvažují o něčem podobného. A je tady podobný případ, ten je ještě nedávnější, a to jsou různá opatření, která přijala Čín, eh, Číňané v oblasti kybernetické bezpečnosti. To v té zprávě ani není. SPS eh, bariéry, ty jsou pořád v Brazílii, Číně, Spojených státech a Rusko a IPR, tedy práva duševního vlastnictví, to se týká hlavně Číny a ve dvou případech se jedná také o USA. Víte, že jeden případ se také řeší v rámci jednání o TTIPu. Dále se ve zprávě zabýváme investičními překážkami, zejména omezení na vlastnictví Brazílie. A pak jsou tady také významné restrikce, které Číňané ukládají na zahraniční investice, což nadále je znepokojivé, i když eh, Čína provedla určité reformy. Ku příkladu je tady pilotní zóna volného obchodu v Šangaji a bez ohledu na to, že probíhají jednání s Čínou o dohodě v oblasti investic. Jaké nástroje používá Evropská unie pro řešení překážek obchodu a investic? Je jich mnoho používáme samozřejmě vyjednávání o FTA, ta se vedou ze čtyřmi z šesti ekonomických strategických partnerů. Dále probíhají investiční, jednání o investicích s Čínou. Za druhé máme eh, možnost realizace a prosazování stávajících dohod, mimochodem prostřednictvím strategie přístupu na trh ze strany EU. Za třetí, Pochopitelně používáme také postupy pro řešení sporů VTA, kde je to vhodné. A řada těch případů, které jsem zmiňoval, skutečně podléhají konzultacím VTO, týká se to Ruska. Tři z těch sedmi případů eh, už vedly k tomu, že bylo zahájeno řízení v rámci eh, řešení sporů ve VTO. Používáme tedy výbory VTO, ale my jsme vůbec jedním z nejaktivnějších členů eh, VTO v, tý, v TRIMS výboru, SPS eh, výboru. A nakonec máme také bilatera, provádíme také e, bilaterální a multilaterální e, summity, když se použi- účastní členské státy Evropské unie. Čili to ukazuje na to, že strategičtí ekonomičtí partneři pořád uplatňují vůči nám přecházky obchodu a investic, které je těžko zvládat. Potřebujeme větší odhodlání na politické úrovni a také intenzivní realizaci evropské strategie přístupu na trh, abychom dokázali úspěšně se mm, e, e, odstraňovat nebo dosahovat úspěšného odstraňování těchto překážek. To nemůže dělat komise sama. Mělo by, měly by být zapojeny i členské státy na zasedáních na vysoké úrovni a prostřednictvím sítě velvyslanectví, která v těch zemích mají. Mělo by to zahrnovat také Evropský parlament. Konkrétně eh, europoslanci mají možnost navštěvovat tyto státy a pokud tak činí, vždycky také vysílají politické signály na vysoké úrovni k orgánům těchto zemí. A my samozřejmě jsme kdykoliv ochotni vám k tomu poskytnout eh, potřebné informace aby se dosahovalo eh, odstraňování překážek, na které poukazujeme jako na prioritní otázku v této zprávě. Helmut, jenom jedna otázka mohli bychom tu zprávu dostat v písemné formě, protože i vy jste tady zmiňoval také ta čísla, počet případů a určitě by bylo zajímavé, kdybychom si to všechno mohli prostudovat podrobně. Určitě by stálo za to si to přečíst, abychom tomu mohli věnovat ještě větší pozornost. Myslím si, že to bylo už rozesláno, ale můžeme to poslat znovu tak aby to všichni měli. Ještě snad tři otázky. Za prvé, poslední veřejné forum VTO. Bylo tam také zajímavé zasedání o překážkách obchodu a bylo jasně řečeno, že tyto bariéry narůstají v posledních letech. Konkrétně se zmiňoval jednu zemi a ta tam byla také zmíněna. Tam se, zda je i vaším názorem, že opatření eh, proti toku obchodu a investic stoupají. Je tady něco konkrétního, proč tento nárůst eh, pozorujeme? Ze druhé, poškozuje Evropskou unii eh, tento narůstající počet překážek? Eh, zda je to konkrétně namířeno proti Evropské unii? A za třetí, zda existuje rozdíl mezi obchodními bariérami, eh, které brání vývozu porovnání s globálním řetězem dodávek. Samozřejmě export mohou poškodit takovéto bariéry. Ale myslím si, že poškození eh, globálního dodavatelského řetězce by mohlo být ještě horší. Děkuji, pane předsedo. Question, uh... K vaší první otázce. Ano, eh, je tady nárůst, celkový nárůst obchodních bariér. Není to jenom otázka této zprávy, že mluvíme o menším počtu případů. Ehm, ukazuje se, že rok od roku ehm, opatření na omezení obchodu nekompenzuje eliminaci bariér jednotlivými partnery. V důsledku toho celkové výpočet bariér stále roste. Což je samozřejmě důvod k obavám. Mm, my jsme začali tento monitoring v kontextu ekonomické krize a doufáme, že i když mnoho regionů na světě vystupovalo z ekonomické krize, tak jsme svědky trendu směrem dolů. Vidíme to, že když je jednou přijato opatření, tak zůstává dlouhodobě v zákonnících jednotlivých zemí. Je EU poškozováno těmito opatřeními konkrétně? Jsou tady dva prvky. Většina těchto opatření není přijímána diskriminačně nejsou zaměřeny konkrétně na EU, ale je jasné, že vzhledem k tomu, že EU je hlavním obchodním partnerem, především velké, velkých eh, východních sousedů, které zavedly celou řadu omezujících opatření, tak dopad na EU je větší než na ostatní partnery, které jsou méně aktivní v obchodování s těmito konkrétními zeměmi. Za třetí, omezení e, na straně exportu. Byli jsme svědky při různých příležitostech nárůstu v přijímání exportních omezení, což je znepokojivé, protože to odráží určitý na, zdrojový nacionalismus. Jsme svědky toho, jak mnoho zemí chce vlastně si ponechat své suroviny ve prospěch domácího zpracovatelského průmyslu, což je samozřejmě něco, mm, proti čemu bojujeme, kde jsme velmi aktivní bilaterální agendě a snažíme se um, kontrolovat eh, omezení a um, cla zavedených třetími zeměmi, je obtížné dospět k uspokojivému výsledku, protože je ta, ta pravidla jsou slabší než mm, pro omezení dovozu třetími zeměmi, ale chceme dospět k co nejvíce ambicioznímu cíli. To je samozřejmě vždy priorita pro nás. nejenom v bilaterálních jednání, jednání o vstupu z VTO, která vedeme e, pomocí strategie přístupu na trh. Děkuji, na předsedo. Děkuji za tuto prezentaci. Mm, to skutečně pomáhá naší práci v výboru. Zůstaneme v kontaktu v příštích letech. E, příští kola, která bude zastupná ve výboru. Děkujeme. Bod 20, ten byl odložen. Bod 6, který měl nahradit tento bod, byl také odložen. Takže máme energetickou unii 29. června a tím se dostávám k bodu 21, různé jsou, je něco k bodě různé, není. Další jednání, jak již jsem řekl, 29. června. Děkuji ehm, všem a přeji eh, příjemný zbytek týdne. Hm, tak to.